jste zahájil schůzi, konec konců už je po třetí. Sur la proposition du président, du président Lambert. Takže na základě návrhu pana stídového zpravodaje, pana Lamberce a jeho zcela opodstatněné stížnosti bychom se měli pustit do práce. Máme tu jednoho stínového zpravodaje, druhý bohužel se omluvil. Nicméně, až bude na čase, tak se své úlohy zhostí ten přítomný. Všichni jste viděli pořád jednání, pokud nikdo nemá žádné připomínky, považujeme ho za schválený. Eh, všichni víte, že tady dnes odpoledne máme nesmírně důležité zasedání, dokonce významnější než obvyklá naše zasedání a skládá se ze dvou částí. Nejdříve Jepe Kofot odprezentuje návrh zprávy, který vypracoval společně s Michálem Tojrerem. Potom proběhne rozprava se stínovými zpravodaji ze všech frakcí a také s dalšími řečníky. A samozřejmě pan zpravodaj nakonec uzavře tuto rozpravu a vyvodí z rozpravy závěry. Pohovoříme také o pozměňovacích návrzích nebo případně dalších tématech, která může vzít v úvahu. A dále se potom k nám připojí výbor DV, se kterým dnes máme společné slyšení, které se týká důsledků agresivních fiskálních praktik nadnárodních společností pro rozvojové země. A také eh, probereme také doporučení OECD pro tyto velké nadnárodní společnosti. Mé oznámení jste dostali písemně, takže můžeme pokročit rovnou dále. Dovolte, abych připomněl, že pokud jde o časový plán pro přijetí této zprávy. Tak 11. května byla vypracována anglická verze této zprávy, návrhu zprávy a od včerejška už máme k dispozici veškeré ostatní jazykové verze. Dnes 24.5. probíhá prezentace a výměna názorů a lhůta pro předkládání pozměňovacích názorů námě, návrhu bude 27. května. Myslím si, že to není dostatek času, takže bych navrhoval, abychom tuto lhůtu přesunuli na úterý 31. května ve 12 hodin. Myslím si, že je potřeba, abychom měli dostatek času na přečtení tohoto textu. A je třeba také zohlednit veškeré připomínky, které zazní. Od 11. května dále provádíme i další práci. Byly zpřístupněny dnes ráno další dokumenty. Proběhla také důležitá schůzka koordinátorů a stínových zpravodajů k těmto dokumentech k těmto dokumentům a budeme moci je ještě projednat dále. Minulý týden proběhla eh, návštěva delegace ve Washingtonu. Měl jsem tu častý předsedat, byla to nesmírně zajímavá návštěva. Hovořili jsme se zástupci americké vlády, také s eh, ministrem financí a některými členy kongresu. Také jsme se setkali se zástupci politických stran, akademiky, s odborníky z Mezinárodního měnového fondu, Oxfamu, Světové banky a také eh, dalších nevládních organizací. A z toho dále vzejdou další pozměňovací návrhy. Peter Simon chtěl ještě něco říci, než dáme slovo panu zpravodaji. Tak já jsem si dovolil požádat eh, o slovo po té, co jsem eh, řídil sezení, které skončilo zrovna před půl hodinou. Byla to zasedání koordinátorů k otázce zacházení s dokumenty. A eh, prozba všech koordinátorů byla naprosto jasná. Bylo řečeno, a kolegové z GUE to pak ještě specifikují, že jednotlivé dokumenty nejsou ani v té místnosti, kde si je můžeme přečíst, ani nepatří k těm, eh, o kterých komise tvrdí, že už neexistují. Pak je ještě třetí kategorie, tedy dokumenty, které komise má, ale podle vyjádření GUE je nehodlá nám dát k dispozici. A proto vás prosíme, abyste to ještě jednou řešil a abyste eh, do komisi, o komisi požádal, aby nám tyto dokumenty zpřístupnila. Tak, abychom i tady mohli pracovat řádně a abychom mohli zhodnotit všechny existující dokumenty. Druhá věc je, že jsme se dozvěděli po tom zasedání, že přístup k dokumentům je omezen až do 15. června. Myslím si, že tato lhůta pochází z doby, kdy jsme měli mandát. Eh, vlastně my už jsme to říkali předtím, kdy jsme tehdy mohli mít přístup k dokumentům až do konce práce výboru. Takže bylo by skvělé, kdybychom teď měli přístup k dokumentům do konce července, tedy do konce aktuálního mandátu. Dobře, beru to na vědomí. A po dnešním zasedání oficiálně písemně požádáme komisi a zeptáme se na tuto novou kategorii chybějících dokumentů. Děkuji vám za tu práci, kterou jste odvedla. Jepe, prosím, můžete prezentovat svoji zprávu. Thank you so much, sir. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také děkuji všem svým kolegům, kteří se účastní této mé prezentace. A děkuji také těm, kteří už mi poslali písemné příspěvky k této zprávě. Jak víte, bohužel můj spoluzpravodaj Michael Toyer nebude moci dnes být přítomen, takže zprávu odprezentuji já, ale vím, že eh, za něj ještě promluví kolega ze skupiny ALDE. Jenom abych vám řekl něco o tom, jak probíhala ta práce, než přejdu k obsahu této zprávy. Oba dva my spolu zpravodajové eh, budeme k tomu přistupovat velice otevřeně. Jak víte, časový plán je velice nabitý. A jak už jsme řekli mnohokrát, tak tentokrát skutečně je nesmírně důležité, abychom vzhledem k tomu, jak je to nabité, projevili všichni flexibilitu, abychom byli co nejvíce tady ochotní ke kompromisu a po své prezentaci se nesmírně těším na to, až mi sdělíte své připomínky. Velice pozorně si zaznamenám všechny pozice frakcí a v nadcházejících týdnech budeme spolupracovat, abychom zajistili, že z, naší, eh, z našeho výboru vzejde velice silný text. V této zprávě chceme vyslat jasný signál našim občanům v tom smyslu, že agresivní eh, finanční plánování a vydíbání se daňové povinnosti není přijatelné a že je to něco, na co budeme tlačit. A jak víte, my ve výboru TAX 1 a TAX 2 jsme odvedli práci, která už nese ovoce. Nicméně chtěli bychom, aby ještě tady bylo těch výsledků více. A v této zprávě tedy eh, Zdůrazňujeme, že naše práce navazuje na eh, zprávu z výboru TAX 1, to znamená, že všechny výsledky, všechna zjištění, která jsme eh, provedli ve výboru TAX 1, tady tedy využíváme a dále stavíme na, tu správ, na té zprávě z předchozího období eh, našeho výboru. Ta eh, doporučení tedy nepřepisujeme v této nové zprávě a je to proto, není to proto, že bychom měli pocit, že, to není, že již nejsou důležitá, ale protože je nechceme prostě opisovat dvakrát. Tato zpráva je rozdělena do několika zvláštních sekcí. Nejdříve tam máme uh, Eh, část, která prezentuje základní fakta, která jsme se sbírali během našich slyšení a návštěv našich delegací a také eh, tam zhluba uvádíme přehled eh, dalšího vývoje, k kterému došlo od té doby. Dále tam máme část, která se zabývá rolí zvláštních jurisdikcí, také úlohu toho, jakým způsobem tady jak a jaké typy vůbec agresivních pol, eh, politik eh, tyto společnosti mají, dále eh, práce skupiny pro kodex chování, dále tady spolupráce s OECD a OSN a dopady na země, se kterými budeme dnes odpoledne mít slyšení. A poslední část se věnuje práci výboru TAX 2 a budoucnosti. Potom je tam doplňková část, která eh, schrnuje reakci Evropské komise a činnost, která navazovala, která byla provedena na základě zprávy z výboru TAX 1. Dále tam jsou závěry a doporučení. Prezentujeme tam šest jednotlivých témat a z nich potom vzešlo několik doporučení. To je samozřejmě nejvýznamnější část naší zprávy. Už jsme se pokusili, jak jsem říkal, do toho začlenit i připomínky stínových zpravodajů. A dovolte, abych stručně připomněl jednotlivé doporučení. Za prvé, tady eh, černý seznam a eh, restrikce na eh, ty země, které jaksi nejsou přístupné vyjednávání. Už na to upozornili samozřejmě úniky dokumentů z tzv. Panama Papers a LuxLeaks. A tlačíme tedy na to, aby se vytvořil nový černý seznam takovýchto zemí, a který by měl být přijat ještě do konce roku 2016. A také na to by byl vytvořen Eh, právní rámec, který by eh, eh, stanovil sankce vůči takovýmto zemím, a to včetně možnosti tedy pozastavení dohod o volném obchodu a tak dále. Sankce by se měly také týkat firem, bank, daňových poradců a tak dále, kterým je možné prokázat, že se takovýchto aktivit a politik přímo účastní. Dále doporučujeme vytvoření celoevropské tedy eh, spolupráce, která by zajistila, že nedojde k žádným daňovým únikům. Dále koordinační centrum, které by mělo zaručit eh, koordinaci nových daňových politik a standardů a mělo by pomoci předcházet vytváření nových jaksi děr v zákonodářství, eh, které by mohly vzniknout z právních předpisů mezi jednotlivými členskými státy. Dále eh, jsou tady patenty a znalosti o nich, to je něco, čemu už jsme se věnovali v předchozím období. Potřebujeme tedy eh, zabránit snižov, eh, neužívání pardon, těchto takzvaných patentových boxů, výjimek pro patenty. Je třeba zajistit, aby nebyly udělovány žádné nové a schvalovány žádné nové výjimky. Dále činnost zprostředkovatelů. Slyšení, která jsme provedli, ukazují, že je třeba tady zakročit proti agresivním finančním institucím. A navrhujeme tedy celoevropský eh, etický kodex pro finanční poradce, daňové poradce. Potom, eh, pokud jde o whistleblowery, tak jak LuxLeaks, Wikileaks, Panama Papers, všechny tyto dokumenty jasně ukazují, že je třeba, abychom nadále vyvíjeli tlak jak na komisi, ale také samozřejmě v neposlední řadě na členské státy. Potřebujeme právní rámec, který by zajistil efektivní ochranu takovýchto osob, které upozorňují na, negat- na protiprávní činnost. Je třeba mít takovou legislativu, která by zabránila potom trestnímu stíhání novinářů a osob, které upozorňují na toto. Tady konkrétně je tedy uh, zmíněn případ a soudní proces, který je veden vůči osobám, které upozornili na problémy v těch tzv. LuxLeaks v Lucembursku toto skutečně nesmí být eh, jaksi záminkou pro stíhání novinářů a takovýchto osob, které jaksi upozorňují a zveřejňují ve veřejném zájmu takovéto soukromé dokumenty. Dále pracovní skupina pro etický kodex a interinstitucionální eh, témata, to je další věc. Víme, že máme eh, problém s reformou této pracovní skupiny, všichni to víme, členské státy musí skutečně už něco dělat a potom tady voláme. Voláme potom, aby byla daleko větší transparentnost v činnosti této skupiny, o tom bychom mohli samozřejmě dlouze hovořit. Dále, evropský semestr je důležité ho využívat, abychom tedy hodnotili, jak členské státy tady efektivně postupují pokud jde o boj proti takovýmto škodlivým přeshraničním eh, politik, daňovým politikám. Dále tady máme vnější dimenzi, zahraniční dimenzi. To je také vlastně dědictví z předchozího období. Chceme, aby OECD začalo ambiciozně pracovat na tomto tématu. Účastnili jsme se konferenci s OECD, Hovořili jsme o minimálním standardům a konkrétním cílům, eh, konkrétních cílech. Je třeba, aby v plánu BEPS bylo těchto konkrétních cílů více. Ale chceme, aby na úrovni OECD fungovala parlamentní dozorční skupina, která by tady sledovala vývoj BEPS a její implementaci. A je třeba, aby všechny dohody o volném obchodu a spolupráci obsahovaly právě ustanovení o mm, dobrých praxích v této oblasti, abychom tady zajistili, že se bude dodržovat ten základní standard. Dále je třeba vytvořit celoevropský rejstřík vlastníků my tam něco takového vyžadujeme. Možná z krátkodobém hledisku to nebude úplně možné, ale z dlouhodobého hlediska by to mělo být eh, rozhodně prospěšné. Tam by byly skutečně eh, zapsána veškerá aktiva a kdo je vlastní. Já jsem tady zdůraznila jenom ty konkrétní návrhy, protože jsem chtěla na ně upozornit. Eh, je třeba také provést rozpravu o obsahu a chci znovu Eh, zdůraznit, že my oba spoluspravodajové se těšíme na další spolupráci s vámi. Toto je naše první rozprava k tomuto tématu. Bude to ještě delší proces v rámci celého výboru, než tuto zprávu dokončíme. Já doufám, že se nám to podaří rychle a efektivně, abychom vypracovali nesmírně silný text, protože podle mě a celého Evropského parlamentu je tento text nesmírně významný a potřebujeme skutečně už přikročit ke konkrétním akcím. Děkuji vám, pane předsedo. Merci beaucoup, monsieur le... Děkuji vám. Chválím vás za nesmírně dobrou práci, kterou, se společně, eh, kterou jste společně s Michálem Tojradem odvedli. Tento dokument je vynikajícím východiskem pro další rozpravu. Michal Teurer tu není, ale promluví někdo z kolegů za něj. Ano, děkuji, pane Eh, předsedo, já vyřídím kolegovi ta vaše laskavá slova, budu hovořit anglicky. Eh, pan Tojrad se omlouvá, že tu nemůže být, také chtěl poděkovat spoluspravodaji a ostatním kolegům a kolegyním. Michal by vám chtěl připomenout výsledky prvního zvláštního výboru TAX a to, že kombinace všech těch 28 složitých daňových systémů vede potom k určitým mezerám, které zneužívají nadnárodní podniky pro účely vyhýbání se daňové povinnosti a to potom pokřivuje hospodářskou soutěž na jednotném trhu. Jak si pamatujete, tak si jedna volal potom, aby existoval závazný evropský právní rámec s automatickou výměnou informací a se společnou tady eh, konsolidovaným daňovým základem pro eh, daň z příjmu fyzických eh, právnických osob. To tady můžeme dále potvrdit, o tom hovořil spoluspravodaj. Nicméně tam byl několik, bylo několik problémů, které nám zabránily v tom, aby se tato práce dokončila v rámci prvního mandátu. Byla to také role bank právě zprostředkovatelů, ty nespolupracující státy a tak dále. To jsou témata, na které by se chtěl právě v, v mandátu TAX 2 zaměřit. Michael eh, chce právě volat po eh, novém daňovém režimu, který bude eh, prováděn tak, aby zabránil dvojímu zdanění. Je třeba také provést kritickou analýzu patentových boxů a práv duševního vlastnictví. Dále, a to vím, že je jedno z vašich oblíbených témat, Eh, etický kodex, je třeba, abychom měli konečně přístup k veškerým dokumentům, eh, se kterými se pracuje. Zdá se tedy ale bohužel, že některé dokumenty se ztratily, takže nám nemohou být dány k dispozici. Závěrem chci říci, že tady samozřejmě vycházíme z výsledků práce výsledků tax 1 a z jeho závěrů a zjištění, ale vzhledem k tomu, že nedávno došlo k opět k úniku dat v takzvaném aféře Panama Papers, tak skutečně se opět toto téma dostává eh, na seznam naprostých priorit a to i tady, eh, jak se zdůvodňuje existenci našeho výboru. Eh, děkuji, děkuji Sylvie. A nyní předávám slovo stínovým zpravodajům. Máte k dispozici každý zhruba pět minut. Nejprve Danita Hybner za EPP. Děkuji. Já bych chtěla na úvod eh, říci, že tady celá řada problémů a výzev, eh, které souvisejí s touto zprávou. Ta zpráva sama o sobě je tedy obtížná. A problémem navíc je to, že je možná předčasné posuzovat doporučení z první zprávy, protože od té doby uplynula poměrně krátká doba. A druhá věc, je tady také celá řada záležitostí, k nimž bychom se měli vrátit i v této druhé zprávě, protože jsme mezi tím získali přístupy k novým dokumentům, získali jsme nové informace a tak dále a tím pádem to může mít dopad na strukturu této druhé zprávy. Dále bych chtěla ocenit u obou zpravodajů to, že otevřeli možnost doplnit zprávu ještě předtím, než bude zpracována v konečném znění, takže já bych eh, takto nadnesla některé záležitosti, o kterých jsme tady mluvili již dříve. A dále bych chtěla vyjádřit naději, že během práce na této zprávě v okamžiku, kdy budeme podávat pozměňovací návrhy, doufám, že zpráva nepřijde o svou výraznou hodnotu, protože v tuto chvíli, myslím, má nastavenou velice správnou rovnováhu mezi eh, mm, různými tématy, nastavuje skutečně správný tón, o kterém hovoří eh, o řadě problémů, i citlivých eh, problémů a kdybychom tuto rovnováhu porušili, mohli bychom přijít o ten správný přístup k citlivým záležitostem. Zmínit bych se chtěla o záležitosti oznamovatelů a po návštěvě v USA, která proběhla minulý týden, myslím, vidíme, že je tady celá řada mm, případů, kdy byli zapojeni oznamovatele, ale kdy e, jsme úplně nedostáli o otázkám spravedlnosti. Také si myslím, a mluvila o tom i e, Silví, že je velice důležité, abychom se vrátili k otázce strážkové daně a refundace v případě daně vybírané strážkou, což si myslím, že je důležité. Dále jsem velice ráda, že zpráva v jedné části hovoří o tom, že je potřeba, aby Evropa EU více spolupracovala s USA, o čemž jsme také na návštěvě v USA hovořili a dočkali jsme se pozitivní reakce především ze strany kongresu. Pak další myšlenka využívání eh, takových eh, instrumentů, jako je eh, TTIP eh, pro dobrou daňovou zprávu. Otázka a minimální skutečné daně MET a klauzule o této záležitosti ve směrnici o tantiemech, tak to si myslím, že bychom měli zmínit v této zprávy. Já osobně jsem tedy proti tomuto institutu, protože to je koncept eh, mm, komplikující eh, výpočet minimální eh, skutečné daně. protože to komplikuje výměru zdanitelných zisků. Takže možná by bylo dobré eh, tímto zprávu nekomplikovat. Měli bychom být možná také obecnější, eh, když budeme hovořit eh, o zjednodušení systému a efektivitě systému, protože tady tyto dvě záležitosti jsou, myslím, v daňovém systému provázané a potenciál pro minimalizaci mm, pokřivení systému zde, zde je. Dále bychom se měli zasazovat o větší transparentnost, eh, měli bychom zohledňovat nejenom administrativní náklady, ale také náklady na splnění statutárních požadavků. Takže to jenom eh, takové první postřehy pokud jde o nespolupracující jurisdikce, tak zde stále zvažuji, že bych podala pozměňovací návrh v tom slova smyslu, že bychom se měli pokusit, minimálně pokusit vést konstruktivní dialog s danou zemí ještě předtím, než je zařazena na černou listinu. Myslím si, že při takovém pokusu bychom mohli využít potenciálu fungovat efektivněji, než jenom čistě tu zemi zařadit na na určitý seznam. Pokud jde o otázku skutečného vlastnictví, tak eh, tato záležitost tady zapracována ve zprávě není, ale myslím si, že bychom ji tam zařadit měli. V bodě 45 hovoříme o globálním rejstříku majetku a aktiv, to já podporuji v dlouhodobém eh, horizontu určitě, ale z krátkodobého hlediska si myslím, že výměna informací ještě předtím, než vznikne takovýto rejstřík, mm, ta by byla velice důležitá a bylo by dobré, kdyby se to zde projevilo v té zprávě. Pak jsou tady některé věci, které by stály mm, za lepší vysvětlení, například úvodní ustanovení D, ale obecně si myslím, že tato zpráva je velice dobrým základem, případně může být pozměněn tedy pozměňovacími návrhy. Děkuji. Nyní Bernd Luke, který možná by se chtěl posadit jako místo předseda vedle mě. Děkuji, já budu mluvit německy. Já jsem se dnes posadil sem do obecenstva, protože zde hovořím jako stínový zpravodaj a ne z funkce místo předsedy. Já bych chtěl nejprve poděkovat oběma spolu zpravodajům tomu se mohu jedně připojit. Mohu eh, podpořit vše, co říkala Danuta Hübner a vše, co zaznělo k této zprávě obecně. Je to dobrá, vyvážená, diferenciovaná zpráva, kterou z velké části podporuji. No, to řečeno, rád bych řekl, že jsou zde určité body, kde to vnímám kritičtěji, kde si myslím, že je potenciál věci vylepšit. Jednak ta černá listina Eh, daňových rájů, která má vzniknout. Já si myslím, že tady bychom si měli ještě více vyjasnit, jakým způsobem má vznikat, protože představa, že to bude dělat komise, to znamená, že to bude dělat někdo, kdo má jiné zájmy. A vezměme si třeba Turecko, kdyby se mělo třeba dostat na seznam e, e, daňových rájů, a já netvrdím, že je daňovým rájem, ale dejme tomu, že by bylo, nedovedu si představit, že by ho komise dala na tuto černou listinu, protože s ním má jiné plány, že ano? Takže musíme daleko pečlivěji přemýšlet o tom, jak by ta černá listina měla vznikat. A bylo by, myslím, rozumné chtít zavést nějakou nezávislou tvorbu této listiny ze strany tedy nějaké nezávislé instituce, které bychom to svěřili. Co mi v té zprávě chybí, je jaksi kritičtější zohlednění role státu respektive státních zpráv. Eh, ono se tady hodně mluví o tom, jak máme nedostatek transparentnosti na straně podniků, ale musíme konstatovat, že je to také tak, že eh, i národní daňové systémy jsou často velice netransparentní. A praxe Vyměřování daně je velice často také nedostatečně transparentní a pamatujme na to, že státy musí dbát toho zákazu udělovat nedovolené výhody. To znamená, je potřeba skoncovat s těmi jaksi opatřeními, která jsou na libovůli jednotlivých států, ať to jsou patent boxy nebo cokoliv jiného. A tím pádem se musíme zabývat i otázkou státních dotací a to bychom měli v té zprávě také zmínit. Co mně přišlo vyloženě negativní, je ta do značné míry naivní interpretace role bank. Je to podle mě špatná interpretace. Například, když říkáme, že Eh, banky nebo eh, družstva měly dbát na to, aby nedocházelo k erozi daňového základu. Podívejte, to není úkol bank, to je úkol daňové zprávy a banka nemá daňové zprávy brát práci, že ano? A není ani přípustné říkat, že banky Eh, už nemají převádět peníze do jurisdikcí, které jsou um, daňovými ráji. Zkrátka takový je úkol bank převádět likviditu mezi různými jurisdikcemi. To jsou úkoly bank, které je potřeba akceptovat a v naší zprávě, myslím, to nemůžeme obracet na ruby. Eh, jsem kritický vůči jakémukoliv omezování svobodného obchodu, což by měl být údajně jakýsi trest pro případ států, které jednají eh, nesprávně. Eh, svobodný obchod je tu od toho, aby prospíval zejména soukromým subjektům a není možné si tyto subjekty brát jako rukojmí pro nesprávné chování státu. Takže já bych byl proto, abychom tuto část ze zprávy vyškrtli tedy že by se měly zrušit dohody o volném obchodu, pakliže se nějaká, eh, nějaká jurisdikce chová jako daňový raj. A nemyslím si, že je dobrý nápad na základě té návštěvy Washingtonu, že bychom eh, v dohodě TTIP měli nějaká ujednání o daňových eh, jednáních. Zaznamenali jsme, že zejména u republikánů v kongresu je velký odpor vůči opatřením anti-BEPS. A pokud si tu, ten postoj anti-BEPS skombinujete, eh, tedy u republikánů, s tím antivolno obchodováním, které vidíme u demokratů, no tak té typ můžeme jsme ze stolu, že ano? Pane předsedo, eh, já mám eh, ještě tři minuty v další debatě, eh, takže já teď skončím a budu pokračovat později. Děkuji, pane Luke. Slovo má Filip Lamberts. <laughs> Příspěvek bez mikrofonu. Fabio. A Fabio De Děkuji, jste velmi laskav. Filipy na mě také vždy velmi laskav. Já bych chtěl nejdříve poděkovat spoluspravodajům za výbornou práci. Dovolte mi zmínit tři nejdůležitější témata, která shledávám v této zprávě velmi pozitivní. Otázka whistleblowerů a jejich ochrany. To je, myslím, řešeno dosti komplexně na základě toho, co jsme řešili v TAX 1. Je velice důležité, aby se řešila otázka odchozích plateb a zdanění u zdroje. A to je aktuálně jednou z priorit. Dokonce e, země například jako Nizozemsko ukázali ve skupině pro kodex chování velkou neochotu toto řešit. Komise řekla členským státům, že je to něco, co se musí začít řešit, protože není možné akceptovat, že určité peníze odcházejí z EU, aniž by byly zdaněny. Za další, myslíme si, že zde je jedno velice dobré, odvážné doporučení, které staví na jedné z klíčových priorit mé frakce během TAX 1, tedy zavést efektivní sankce a mít možnost, jak si zrušit licenci bank nebo finančních institucí anebo poradců, kteří opakovaně napomáhají vyhýbání se daní. A myslím si, že ten signál je zde naprosto jasný, silnější než eh, v té zprávě z TAX 1. A já vím, že během diskusí v TAX 1 jsme si občas říkali, že jsme touto svou žádostí naprosto extrémní a já jsem rád, že najednou má tak velkou podporu. E, co se týká těch zbývajících mezer, dovolte mi vyjádřit se ke dvěma věcem. Jednak četl jsem poměrně e, zajímavou zprávu dnes, bohužel francouzsky moc neumím, ale pokud jsem to dobře pochopil, tak e, důvěryhodné zdroje e, belgického tisku říkají, že Lucembursko teď začíná s novou praxí e, daňových rozhodnutí, že je totiž komunikují ústně, aby se vyhnuli té praxi výměny o daňových rozsudcích. A to je, myslím, něco, co si zaslouží naše vyjádření. Za druhé, myslím si, že otázka seznamu daňových rájů je otázka velice důležitá. Ti, kteří byli ve Spojených státech, mohou potvrdit, že z různých politických úhlů, z různých politických stran jsme dostali jedno klíčové sdělení. Šéf eh, trvalého vyšetřovacího výboru eh, v USA nám řekl, nesnažte se dostat z toho listinu daňových rájů, je to diplomatická noční můra. A podobné věci jsme slyšeli z kongresu, z centrální banky. Dokonce jsme slyšeli, že by tam museli být i, být i Spojené státy, tedy konkrétně stát Delaware kvůli um, kvůli pojmu beneficial ownership, tedy skutečné vlastnictví. Takže na nás apelovali, abychom ten reporting zemi od země nepojili s nějakou černou listinou, protože by to znamenalo, že bychom vlastně u těch nejdůležitějších daňových rájů ve finále žádné zprávy neměli, mimo jiné o některých federálních státech USA. A nakonec, co se týká patentboxu, zde si myslím, že bychom mohli být ambicioznější. V té zprávě se mluví o tom, že musíme jít ještě nad rámec eh, toho eh, přístupu jenom jaksi dostupnosti. Slyšeli jsme dokonce, že ze, ze Spojených států je zřejmé, že patent boxy nejsou ten pravý nástroj, který by podporoval výzkum a vývoj. Neexistují údajně důkazy, které by to potvrzovaly a existují údajně lepší nástroje. Já si myslím, že my jako parlament bychom měli mít dost odvahy toto jasně říci. A nakonec, co se týká dostupnosti dokumentů, děkuji Petrovi, že na to upozornil. E, dost mě překvapilo, že úspory měly tak vážný dopad, že komise musela dokonce začít vyhazovat papír. Myslím si, že to jedině potvrzuje postoj mé, mé frakce, že jsme proti úsporám, protože úspory zkrátka zpomalují naši práci, ale možná bychom měli požádat komisi, aby od rady žádala o zápis z těch schůzí, kde komise ty zápisy sama ztratila. No a pak je tady ještě ta druhá třída dokumentů, kde komise tvrdí, že naskenovat ty dokumenty je příliš složité. No, já mám poměrně eh, dobrou historii s nacházením chybějících dokumentů, jako třeba v případě těch dokumentů pana Junkra, tak já bych se přihlásil jako dobrovolník. Já do komise zajdu, naskenuji je a pošlu vám je. Samozřejmě to není návrh pro výbor tak to je spíš návrh pro Evropskou komisi, protože pokud nedostaneme všechny dokumenty, nemůžeme ukončit svou práci. Děkuji. Děkuji, Fabio. Zmínil jste... Eh, a, pardon, ještě jedna věc, která vůbec nesouvisí s tou zprávou. Dostali jsme zprávu, zmínil to vlastně Petr, eh, ohledně toho konzultačního období, které má končit v půlce června. A to je něco, co musíme řešit pakliže chceme eh, ty dokumenty vidět. Dobře, ano, bereme to na vědomí. Takže vy jste zmínil neočekávané dopady politiky úspor na vyhazování papíru, no možná to je spíš environmentální záležitost, že? Komise. No každopádně teď má slovo Filip Lamberts. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že možná trochu se někdy přehání to šetření zdrojů, ale dobře přejdu do angličtiny. Chci nejprve poděkovat oběma spoluspravodajům. Upřímně řečeno si myslím, že bychom se mohli vyhnout eh, dnešnímu dopolednímu dramatu, které eh, nebylo příliš hodno Evropského parlamentu a že bychom mohli tedy eh, spolupracovat konstruktivněji, abychom dosáhli konsenzu, tak jako to bylo v případě výboru, tak se jedná, tam už jsme si nastavili určitý standard. Teď, co budeme předkládat v pozměňovacích návrzích? podstatě to odpovídá tomu, co řekl Fabio, že bychom chtěli zdůraznit to, co jsme se eh, naučili, co vyplynulo z těch eh, dokumentů, které eh, máme. Je potřeba získat delší přístup k dokumentu, musíme být konkrétní v tom, co nám fungovalo dobře, co zafungovalo, co nikoli v, v rámci skupiny pro etický kodex. Měli bychom se zmínit o mandátu, o procedurálních postupech. Také jsme si uvědomili, že proti některým eh, klíčovým opatřením se stavily eh, stále ty stejné členské eh, státy a myslím, že bychom měli na takovýto vzorec poukázat. To je problematika těch daňových rájů v rámci EU. Pak bychom měli eh, provést také analýzu plnění doporučení výboru tak se jedna. My jsme požádali eh, komisi, aby něco zpracovala eh, do konkrétně do června roku 2016, pokud jde o ochranu oznamovatelů. To už se nám blíží, červen se blíží a stále žádný materiál k dispozici není. Marian Tyson eh, reagovala eh, onehdá na plenárním zasedání v této souvislosti jménem eh, komise a já si myslím, že to je přístup velice pohrdlivý vůči Evropskému parlamentu, s tím tedy musím souhlasit. Pokud jde o analýzu roli evropských států a takzvaných přidružených a závislých území, tak eh, zde víme, že jde především o Spojené království, byť eh, to není jenom tato země, ale hraje s námi určité eh, hry uplatňující tu zásadu obvyklých tržních podmínek a tak dále, ale skutečně bychom měli řešit tyto v podstatě interní evropské daňové ráje. A dále bychom chtěli zdůraznit to, jak vypadá aktuální situace s vyšetřováním některých případů státní pomoci. Já si myslím, že je skutečně nehorázné, že ze tří členských států, které byly takto odsouzeny, pouze jeden stát eh, eh, postupoval tak, jak má, to znamená, že uhradil prostředky. Eh, Belgie a Nizozemsko stále ještě peníze neschromáždilo, což je nepřijatelné, protože byly u soudu komise rozhodla o pozastavení, o aplikaci e, rozsudku a já si myslím, že toto je flagrantní případ pohrdání e, soudem. Nebudu opakovat to, co řekl Fabio o roli zprostředkovatelů, e, bank a finančních institucí, právních kanceláří a tak dále. Tam bychom měli zcela jasně říct, co chceme, aby proběhlo, včetně sankcí. Pokud jde o patentové boxy, tak to vůbec eh, nes, ne, nesouvisí s rozvojem eh, výzkumu a vývojem. Pokud skutečně skutečně chceme podporovat inovace, výzkum a vývoj, tak to děláme přímými eh, dotacemi a nikoliv v všeobecnými daňovými eh, zvýhodněními a úlevami. To musíme odsoudit. Patentové boxy by tedy měly zmizet co možná nejdříve, ale nejpozději v roce 2020. A obecně ještě jedna poznámka, a ta hodně platí pro Evropský parlament. Eh, všimli jsme si, zaznamenali jsme si, s politováním konstatujeme a tak dále. To jsou eh, časté formulace. Já myslím, že musíme být tvrdší, jasnější. Eh, řada občanů je pohoršena, znechucena a pokud eh, chceme skutečně reagovat na jejich ehm, rozčílení, tak bychom na to měli eh, reagovat příslušným jazykem. To znamená, žádáme změnu, a tak dále. Já myslím, že to bude lépe odpovídat tomu, co bychom chtěli říci. Tedy, že ten tón by měl být přísnější. To jsou moje První tedy poznámky a vešel jsem se do pěti minut. Děkuji vám. Gratuluji, pane kolego. Gratuluji eh, za tu stručnost a disciplínu, za dodržení řečnické doby. Vy jste vystupovala spíše politicky než diplomaticky, musím říci. Když jsem si když jsem se zaposlouchal do vašeho eh, projevu, tak se mi zdá, že výbory tak se jedna a dva ehm, v podstatě nepracovaly politicky důvěryhodně. Během slyšení, které jsme zorganizovali, Nakonec všichni dorazili, i ti, kteří původně nechtěli, zástupce státních úřadů, bank, eh, Pořádali jsme také meziparlamentní konference, proběhly, proběhla čtyři meziparlamentní zasedání, eh, přizváno bylo na eh, Přizváni byly zástupci 28 národních eh, parlamentů, řada z nich původně váhala s účastí váhali ohledně zapojení Evropského parlamentu, ale od eh, třetí konference, od toho třetího zasedání se jejich postoj naprosto obrátil. Naopak děkovali našemu výboru za organizaci těchto zasedání. Eh, takže jste si asi eh, povšimli, že pokud jde o eh, Spojené státy, tak eh, z kongresu eh, žádné politické strany se nespochybnila politická legitimita Evropského parlamentu řešit partnersky s USA tyto záležitosti. Takže já myslím, že se nám podařilo dosáhnout ohledně podstaty celé věci konsenzu schody dosáhli jsme hm, toho, že tady vznikl evropský dialog, dialog jménem Evropské unie mezi různými zeměmi i politickými eh, skupinami. A já si myslím, že přesně v tom naše role spočívá. A jak navrhuje Filip Lambert, měli bychom být schopni se politicky vyjádřit. A tímto už eh, předávám eh, slovo Davidu Koubinovi jménem FDE. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že už to dlouho eh, trvat nebude a že jménem Británie už dlouho mluvit nebudete. Toto eh, zpráva představuje eh, vytvoř, návrh na vytvoření CCCTB. To je skutečně příšerný nápad. Harmonizace korporátních daní napříč EU pro mezinárodní eh, firmy zneužívající jednotného trhu E, s cílem snížit se daňové e, závazky. To je určitý cíl, ale ono skutečným cílem je zvýšit daně. Nezapomínejte na to, že nakonec jsou to jednotliví spotřebitelé, kteří platí více, e, protože firmy převedou ty zvýšené náklady na konečné zákazníky země z, ze socialistické, pardon, firmy ze socialistické Francie, kde jsou obrovské daně se přesouvají do Británie, do Irska. Eh, evropské řešení je v podstatě zničit globální konkurenci. Evropská unie se rozhodla, že půjde touto cestou a pokud eh, chcete skutečně konkurenční prostředí pro tvorbu bohatství a pracovních míst, tak se podívejte na nás, nám se to daří mnohem lépe než zbytku Evropy. Eh, která se snaží neustále kontrolovat teď i daně. Eh, vy vítáte eh, balíček proti daňovým podvodům, ale podívejte se na náš systém v Anglii a v Skotsku, kdy přijímáme rozumná opatření pro minimalizaci daní. Podobně jako každá jiná fyzická osoba, i firmy mají možnost uspořádat si své daňové záležitosti, a považují za vhodné. Obecné pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti, tak jak jsou navrhována v EU, se budou interpretovat velice obtížně Eh, je to v podstatě způsob, jak zastrašit běžné daňové poplatníky. Nebude to nástroj proti velkým firmám, bude to nástroj proti jednotlivcům, proti subjektům, které se nemohou dovolit nákladné právníky, aby se hájily. Eh, zjednodušený daňový systém, kde eh, každý daňový poplatník ví, jaká je jeho daňová povinnost, to je to, co potřebujeme, a v tato pravidla, která mají odstrašit běžné lidi. Dnes eh, eh, jsem hlasoval proto, aby výbor Ekon eh, neuděloval evropská daňová identifikační čísla, protože k čemu to povede? Evropa je sevřena strachem a nechce nám to vyjevit před britským referendem. Ale to bychom museli být blázni, kdybychom jako Britové chtěli v Evropské unii zůstat. Tato zpráva doporučuje evropský systém strážkové daně a politiku soudržnosti a koordinace. Mluvíme vlastně o Evropském daňovém centru v, pro Evropu, o globálním, nyní dokonce o globálním rejstříku jednotlivých firm a nadací. To bez pochyby je anticipace celkové eh, evropské daně. To je nakonec ta eh, konečná eh, aspirace. Já udělám maximum pro to, abych umožnil britské veřejnosti postavit se proti této hrozbě, ochránit tak životy jejich rodin, jejich firmy a jejich pracovní místa. Toto jsou autoritářská socialistická opatření, je to odporné a doufám, že britští občané se proti tomuto nesmyslu postaví. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. If, if that is the case, we will... Tak pokud je tomu tak, budete nám chybět, pane kolego. Uh, you, you will miss, pour <laughs> you will miss our money, uh, you will miss... Budou vám chybět hlavně naše peníze, pane předsedo, ty vám budou chybět eh, s tím vaším zbytečným eurem. Pan předseda, nemluvte s francouzi o evropských penězích, protože francouzští daňoví poplatníci platí miliardu eur na místo britských daňových eh, poplatníků. Pan poslanec hovoří mimo mikrofon. Prosím. Okay. Okay. Euh, la parole est à Bernard Nyní má slovo pan Mono za Já nebudu mluvit o Frexitu, o vystoupení Francie eh, z Evropské unie. Děkuji spolu s pravodajům eh, eh, za tyto zprávy. Já si myslím, že skutečně musíme hlájit eh, suverenitu eh, členských eh, států před snahou komise nahradit fungování členských států. Máme volný mm, trh, volný pohyb kapitálu, ale zároveň jsme svědky LuxLeaks, Panama Papers a těchto skandálů, což všechno znamená, že musíme silně reagovat na současnou situaci. Skupina NF ve Francii hlasovala Eh, proti daňovým podvodům, proti vyhýbání se daňové povinnosti, proti agresivnímu daňovému plánování. Jsme pro automatickou výměnu informací i se zeměmi, jako je Švýcarsko. Stojíme o výkaznici podle jednotlivých zemí. Eh, jsme eh, pro směrnici ATAP ale od začátku fungování tohoto výboru tak se dva máme obavy z toho, že ta práce je nadbytečná. Banky, firmy, konzultační firmy skrývají dokumenty, nevydávají je. E, přitom my bychom měli tedy v našem mandátu pokračovat a pracovat. A já myslím, že se používá práce tohoto výboru jako určitá zástěrka pro eh, snahy o fiskální unii. Jsou zde tedy záležitosti, které pro patrioty v této zprávě rozhodně přijatelné nejsou. Komise se snaží eh, řídit fiskální politiku členských států a to je nepřijatelné. Je to například ten bod 28, ten je zcela nepřijatelný. Finanční zprostředkovatele, jejich role ve finančních skandálech, to je vše velmi dobře známá věc. Víme, že v radě se silně lobuje za to, aby eh, mohli fungovat tyto finanční zprostředkovatele. My musíme naopak zatlačit eh, proti tomu. Protože ti většinou umožňují Eh, firmám různými způsoby se daňové povinnosti vyhýbat. Myslíme si, že Evropa musí tedy reagovat proti těmto podvodům eh, silněji, tak jako Francie. Nechceme otevírat eh, cestu dalším možnostem, jak se vyhnout pravidlům. Chceme naopak předjímat takovéto možné vývoje. A pokud jde nedostatečné daňové výnosy a daňové ztráty. Já si myslím, že bychom se měli snažit některé z těchto eh, ztrát eh, získat eh, zpět. Neměli bychom nad tím zlomit hůl. Teď mám na mysli firmy jako Google. Myslím si, že je potřeba vystavit cenovku těmto firmám za jejich snahu vyhýbat se daňové povinnosti. Také nesmíme zapomínat na širší kontext, na šílené politiky eh, prováděné současnými vládami členské státy vynakládaly z veřejných rozpočtů eh, příliš prostředků v minulosti i nyní. Snaží se to teď eh, plátovat nejrůznějšími eh, způsoby a já si myslím, že vzhledem k celkové situaci je jenom přirozené, že firmy se snaží najít skulinky, jak se vyhnout daňové povinnosti. Takže boj s daňovými podvody a úniky musí ruku v ruce s legitimizací veřejných politik. Je potřeba zajistit, aby Veškeré daně byly slučitelné s duchem podnikání. Chacun était discipliné, nous pouvons prendre quelques... Děkuji mnohokrát. Všichni řečníci byli velice disciplinovaní, takže máme i čas na catch the eye, maximálně tři minuty, prosím. První řečník, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych nejdříve ze všeho chtěl si, pane předsedo, že s vámi souhlasím pokud jde o jeden z těch eh, dramatičtějších eh, následků po Brexitu, bude právě to, že eh, jak si nám budou chybět někteří kolegovo, kolegové. Já úplně jsem se lekl, když jsem slyšel, jak to tady popisujete, jak hrozné místo Evropská unie je. Ale my máme odvahu, my si troufneme tady být dál. A myslím si, že to je jeden z eh, nedostatků Brexitu. Potřebujeme tady lidi, jako jste vy, pane kolego, abychom všichni se cítili být umírněnější a eh, vyváženější, jak si. Děkuji vám, pane předsedo, ještě jednou. Děkuji vám. A děkuji také všem zpravodajům. A myslím si, že když eh, tady řešíme daňové otázky na evropské úrovni, musíme být přesní. Především nemůžeme volat po legislativě, která by jak si trestala ty, kteří dodržují zákony. A v té diskusi se ukázalo, že někteří tady se snaží jaksi uh, ustanovit, aby bylo protizákonné řídit se zákony. A to, to je v rozporu se zásadami právního státu. Potřebujeme bojovat proti trestným činům což je tedy, jsou daňové úniky, ale eh, pokud je o vyhýbání se daňové povinnosti, tak pokud skutečně existuje je možnost vyhýbat se daňové povinnosti, musíme tedy nastavit takové zákony, aby se tyto díry v nich zavřely. V jednou, v té zprávě se v podstatě říká, že firmy v Evropě podvádějí a neplatí daně a to není pravda. To rozhodně není ten správný způsob, eh, jak přilákat více investice, jak vytvořit více pracovních míst v Evropě. Za prvé, není v žádném případě pravda, že ostatní mají nízké daně. Nezapomeňme na to, že my máme u nás nejvěž, nejvyšší sazby ve světě. O 10 až 15 více než jakýkoliv jiný konkurent na světě. Takže samozřejmě se ty globální firmy budou snažit tomu nějak přizpůsobit, vyrovnat se s tím. Tak to je prostě běžné v hospodářské soutěži, ale musíme zajistit, že skutečně zasáhneme ty, kteří ty legální daňové daňová rozhodnutí využívají nelegálním způsobem. A myslím si, že je také důležité si připomenout, jaká je, eh, jaké jsou tady eh, vnitrostátní kompetence a je potřeba eh, zajistit, aby nevznikaly tady ty díry v legislativě, rozdíly mezi vnitrostátní a evropskou. Ale rozhodně je třeba zajistit, abychom se neznevýhodňovali na globál, z globálního hlediska. Děkuji, Gunare, říká pan předseda a pan Petr Siemens. Děkuji vám, pane předsedo. I z mé strany děkuji spoluspravodajům za tento návrh zprávy, který řeší celou řadu těch zbytků z taxe 1. Zejména si myslím, že je velice důležité, abychom upozorňovali na to, že návrh legislativy k whistleblowingu, eh, který tak potřebujeme od komise, musí být aspoň na stejné pozici jako návrh o celé té problematice daňových úlev. Já musím říct, že pro mě eh, byla práce v TAX 2 velice náročná. Na základě diskusí OECD je jasné, že OECD si myslí, že patentboxy pro ně jsou něco, co se má naprosto rušit. A jsou to věci, které lze provádět v, zcela daňově jaksi neškodně, řekněme. Takže eh, patentboxy bychom tady vůbec neměli řešit. A to je něco, nad čím myslím, že si musíme se zamyslet. Je potřeba začít se ubírat tímto směrem. Dále si myslím, že je důležité, abychom se dohodli na tom, že bychom měli společnou černou listinu, která bude zahrnovat i členské státy EU případně na seznam daňových rajů a já jsem s tímto velice spokojený. Já si myslím, že to vyvolá velice zajímavou diskusi a vyvolá to takové příspěvky, jako jsme slyšeli před chvílí. Já si z této diskuse beru jednu věc. Je to retoricky skutečně proveditelné. Ti, kteří nejvíce škodí daňovým poplatníkům, nemohou být i chráněni. Je potřeba chránit ty nejzranitelnější. Ale co je retoricky proveditelné, je e, něco trošku jiného, než co je e, proveditelné v reálu. Kdo hájí ty, kteří krátí daně, škodí lidem těm dole, řekněme. Samozřejmě je to proveditelné, ale pouze rétoricky. Pamatujme na to. Děkuji. Slovo má opět Bernd Luke. Děkuji, pane předsedo. Já bych se vyjádřil pouze k několika věcem, na které se nedostalo předtím. Eh, nejprve ta otázka withholding tax. To je nástroj, se kterým bychom měli pracovat velice opatrně. Pokud eh, jsem to správně pochopil, míní se tím evropská daň. Ale proto nemáme žádný ehm, právní základ, protože v legislativě se předpokládá 28 různých variant těchto daní, ale to by nepodpořilo transparentnost toho systému, že ano? Mě bychom, měli bychom spíše Měli bychom se spíše snažit systém zjednodušit, měli bychom zajistit, že vůbec žádná takováto daň, tedy řekněme srážková daň, nebude zaváděna. Potom, co se týká minimálně efektivní e, výše zdanění, to je něco, co musíme také hodnotit velice kriticky, řekl bych. Evropská unie nemá daňové právo a nesmí zasahovat do suverenity států v oblasti zdanění. A proto toto vnímám velmi kriticky. Stejně jako e, ty úvahy, že by se zakázaly na úrovni EU patent boxy. I to by byl zásah do daňové legislativy, respektive do daňových kompetencí členských států. Já konstrukt patent boxu vnímám kriticky, částečně souhlasím s tím, co tady zaznělo, že to je neefektivní nástroj pro podporu výzkumu a vývoje a tak dále, ale myslím si, že Evropská unie by neměla mít možnost eh, proti boxům něco dělat. Navrhlo se eh, koordinační a koherenční centrum EU pro zdanění. Já si myslím, že to bychom měli nechat být. To by byl další orgán, byla by to další kompetence, která EU nepřísluší. Místo toho si myslím, že bychom měli se snažit prosadit nějaký etický kodex, anebo ho posílit. To jsou další aspekty, které byly zmíněny zde ve zprávě. A nakonec mi dovolte říci ještě dvě věci, kde se trošku obávám, že jsme tak trošku e, jako slon v porcelánu, nebo že bychom takový byli, pokud bychom byli příliš unáhleni. E, rejstřík veškerého vlastnictví jednotlivých firm a e, jiných těles jako trustů a nadací ke kterému by měly být úplný přístup daňové orgány, tak jak se to navrhuje ve zprávě, by bylo dobré opatření, abychom kapitál jaksi vystrašili a donutili ho odejít z EU. A to bychom dělat neměli. E, myslím si, že musíme zohlednit, že kapitál je mobilní. A pokud začneme vytvářet nějaké takovéto obrovské rejstříky, které budou dány k dispozici daňovým orgánům, pak bude kapitál jinde mít možnost být daleko produktivnější než v Evropě. A úplně poslední věc, a už končím, pane předsedo. V USA nám bylo relativně jednoznačně řečeno, že USA nevnímají dobře, když na jedné straně s nimi dohodneme na úrovni OECD opatření anti beps a na druhé straně jdeme sami ještě daleko dál. A my potřebujeme, aby USA s námi i do budoucna hovořili o opatřeních anti-BEPS. Ale proto musí mít dojem, že nebudeme pak nakonec dělat něco úplně jiného, než co dohodneme. A já si myslím, že musíme být opatrní v tom zacházení dál v těch opatřeních antibeps než OECD. Ne proto, že bychom nechtěli být ambiciozní, ale proto, že bychom si tím možná zavřeli dvířka do budoucna, až budeme chtít bojovat s dalším daňovým podváděním. Děkuji vám, pane předsedo, za velkorysost s časem. Děkuji. Tak teď potřebujeme ještě trochu času pro zpravodaje. Eh, ještě pan Urtasu na ten je poslední. A omlouvám se ostatním, ale nemáme čas. Já bych ještě dodal něco k tomu, co říkal kolega, ale bod číslo 30 o whistleblowerech, to je klíčová záležitost a chtěl bych poděkovat za to spoluspravodajům, protože si myslím, že to je dobrá věc. Musíme si také uvědomit to, že uh, Pravděpodobně to, co šokuje veřejnost nejvíce, je to, že pokud jde o daně a e, daňové podvody, všechno jde velice pomalu, ale ti whistlebloweri se stíhají velice rychle. Dále, pokud jde o návštěvy jednotlivých zemí. Viděli jsme e, během návštěvy v USA, že tam budeme mít možná problémy, které se týkají e, praní špinavých peněz. Možná od nás očekávejte nějaký pozměňovací návrh v tomto směru. Dále, pokud jde o černou listinu, to už se tady zaznělo, ale chtěl bych zdůraznit, že ta listina by se neměla eh, zaměřovat jenom na výměnu informací, ale také na jednotlivé škodlivé daňové režimy. Myslím si, že to je nesmírně důležité, pokud chceme mít skutečnou černou listinu, což je asi naším společným cílem. Dále, propojení mezi zdaněním a dohodami o volném obchodu. V té zprávě se říká, že by mělo, měla v těchto dohodách existovat eh, doložka o dobré daňové zprávy nebo něco v tom smyslu. Já myslím, že bychom měli zajít dále. Myslím si, že než ratifikujeme jako EU nějakou takovou dohodu, mělo by být vyplněn nějaký eh, třeba kontrolní seznam a měli bychom zajistit, že bude s tou zemí Eh, probíhat nějaká automatická výměna informací. A tady bych připomněl, že z USA to tak není. A poslední věc, činnost Evropské investiční banky. Plenární zasedání Evropského parlamentu několikrát hlasovalo v tom smyslu, že žádalo po EIB, aby přestala spolupracovat s těmito některými zeměmi. Eh, takže můžete od nás očekávat do té zprávy i nějaké pozměňovací návrhy, které se týkají EIB. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, už nemáme bohužel čas. Dobře, ještě technická připomínka, no spíš informační bod, říká pan Coburn. Já si myslím, že ta vaše to takzvané zkoumání eh, aktiv nebo ten rejstřík aktiv, to by bylo neústavní ve Velké Británii. My nemůžeme strkat nos lidem do soukromých věcí. To rozhodně je spíš výsada autoritativních vlád a tu se tedy snažíte vytvořit, nebo takový nějaký společný evropský uh, Eh, za, eh, daňový základ, ale to by bylo zcela neústavní ve Velké Británii, nějaký takový rejstřík. Vel, problém ve Velké Británii je ten, že není písemná ústava. Ano, ale zatím se nám daří dobře fungovat i bez ní. Když tady zbytek Evropy byl diktát, diktátorskými režimy, tak nám se nic takového nestalo, říká pan uh, Coburn. Pan předseda, ne tím jsem nekritizoval britskou demokracii. Pane zpravodaji, prosím, jaké závěry jste vyvodil z této nesmírně důležité výměny názoru? Prosím. Thank you, chair. Uh, first of all, just Uh, Děkuji. Nejprve chci poděkovat eh, všem vystupujícím. První byla Danuta Hybner. Souhlasím s tím, co jste říkala o oznamovatelích. My jsme se to snažili z té, v eh, té zprávě vypíchnout i dostatečně silnými slovy. Já myslím, že se na tom shodneme, takže to můžeme zkusit upravit. Pokud o spolupráci mezi EU a USA, někteří z vás byli eh, se mnou ve Spojených státech minulý týden a ta diskuze tam byla velice užitečná. I pan předseda o tom hovořil, že na to můžeme dále stavět nastavit, protože skutečně účinný celosvětový přístup, to je, myslím, důležité, abychom nastavili rovná pravidla hry, kdy partnerem pro USA je Evropská unie. A já si myslím, že jsme na této cestě teprve na začátku. Pokud jde o to, co říkal Bernd Luke, tak nechci teď zabíhat eh, do všech těch záležitostí, protože na to nemáme čas, ale několikrát jsme všichni asi byli eh, v OECD a víme, že jasně řekli, že patentové boxy a podobné režimy eh, jsou eh, už odsouzenou ekonomickou politikou a to je už zjevné, protože to zkrátka není způsob, jak eh, reálně podporovat inovace, výzkum a vývoj. Tou lepší cestou jsou eh, dotace, přímé dotace a nikoliv eh, daňové úlovy, úlevy. Takže v tom vás podporuji, v tom se shodneme, pane Luke. Ale zároveň musím říci, že diskuze o rejstříku to byla věc, kterou jsme se rozhodli zmínit eh, v té zprávě. Jde o ten rejstřík veškerých aktiv, veškerého majetku a bylo by to samozřejmě Nechápu, v čem by měl být problém, kdyby měli přístup do tohoto rejstříku eh, správci daně. Pokud jste bezúhonným občanem či firmou, tak myslím, že nemáte žádný eh, problém s tím, že finanční úřad správce daně má přístup k takovýmto informacím. Stejně by je měl ve vaší zemi. Takže si myslím, že jde Eh, spíše o to, že budeme se snažit eh, najít eh, daňové úniky, tedy ty, kteří se snaží před daněmi skrývat. A to je tedy Cílem tohoto ustanovení, pokud jde o otázku dohod o volném obchodu, tak my jsme tady diskutovali hodně o volném pohybu kapitálu na jednotném trhu v Evropské unii, o tom, jak některé firmy využívají či zneužívají této situace škodlivými praktikami. A teď je na čase odrazit se na celosvětovou úroveň a řešit eh, tuto problematiku celosvětově, aby obchod byl nejenom volný, ale také spravedlivý aby i velké korporace platily daně, jaké mají. A já v tom vidím jasnou souvislost. Takže ten eh, náš náhled eh, zapracovat sem externí dimenzi eh, k té interní evropské dimenzi je, myslím, velice důležité. Ale možná se na tom tedy neschodneme. Dále bych vám ještě rád řekl, že musíme ještě zapracovat na problematice oznamovatelů, to jste správně označil za věc velice důležitou. K tomu, co říkal Fabio, děkuji i vám, Fabio, za vaše vyjádření. Já jsem se poznamenal i ty kritické postřehy a určitě se k ním vrátím. Tomu, co říkal Filip Lamberts, byli to oznamovatele a vidím, že pan Lamberts již opustil zasedací sál. Mm, přál si tedy nějaký výraznější, nějaké výraznější jazykové formulace. Pokud jde konkrétně o případ Belgie a Nizozemska, tedy eh, to, že ještě stále pokračují eh, v neferových praktikách navzdory rozhodnutí soudu. To musíme určitě eh, řešit a my jsme to zmiňovali i ve zprávě tak se jedna, že zpětné vymáhání prostředků po rozhodnutí Evropské komise že to je eh, vlastně paradoxní, že ty prostředky potom poplynou zpět zemi, která připustila takový neférový daňový režim. Takže eh, ještě eh, musíme se zamyslet nad tím, aby nebyly státy za nekalé daňové praktiky odměňovány. Tomu, co říkal Bernard Mono. Vy jste dnes při hlasování se zdržel eh, hlasování o tom balíčku proti eh, vyhýbání se daňových eh, daňovým povinnostem. Teď jste tady říkal, že se vám ten balíček líbí a že ho podporujete a přitom jste tady nehlasoval, zdržel jste se proti, tak možná jsem vám teď špatně rozuměl. Každopádně jsem si poznamenal to, co jste říkal. Dále bych chtěl hm, říci, že ta diskuze vůbec byla zajímavá a já teď společně s Michálem Tojrerem eh, se zamyslíme nad tím, jak díky vašim postřehům zprávu dále zlepšit. Ještě jednou vás poprosím, abyste byli připraveni na další úzkou spolupráci, abychom eh, společně vytvořili dobrou zprávu. Vím, že už mých pět minut vypršelo, ale ještě bych vám rád řekl, že širší diskuze o daňové politice jakožto o evropské záležitosti. Já vím, že je to kompetence členských států, ale já si myslím, že vzhledem tomu, že tady máme volný, eh, volný pohyb kapitálu, jednotný trh eh, a příslušnou spolupráci, tak musíme také žádat eh, u daňových záležitostí dostatečnou transparentnost a také jasná pravidla. Já si myslím, že to jde ruku v ruce a právě proto tady funguje tento výbor a právě proto také připravuji svou zprávu. Děkuji vám, pane zpravodaji. Já souhlasím s tím, že tak, jak jsme postupovali ve výboru, tak se eh, jedná a eh, v tom případě děkuji eh, Elize Ferreire, Ferreire která právě Eh, odešla a zpracovávala tu první zprávu, tak i v tomto případě, v případě té druhé zprávy, musíme nastavit správnou rovnováhu. Musíme být eh, realističtí, ale také dostatečně odvážní. Než nebudeme dostatečně odvážní, nikdo nás nebude poslouchat. Filip Lambert se k tomu sformuloval určitá doporučení, že bychom eh, měli tu zprávu naformulovat trochu důraznějším způsobem, aby měla E, příslušný dopad, e, což uznávám, ale kdybychom zase zašli příliš daleko, také by hrozilo, že naše zpráva nebude dostatečně vyslyšena. Takže ve všech našich e, předchozích kontaktech s parlamenty v rámci Evropské unie, v kontakte s OECD, s americkým kongresem, jsem nabil dojmu, v podstatě dvojího dojmu. Jednak, že již existuje politická vůle, také eh, pocit politické povinnosti dosáhnout eh, v této záležitosti pokroku a učinit eh, opatření pro boj se um, s neférovými daňovými mm, praktikami. Takže tento pocit politické povinnosti tady, myslím, již je. A druhá věc, návrh OECD si myslím, že je mm, dobře vyvážený. S tím nemusí všichni mm, souhlasit, někteří mají pocit, že zachází příliš daleko, nebo naopak, že není dostatečně ambiciozní, ale můj osobní názor je takový, že nakonec, když eh, se vezmeme globální úroveň, tak eh, jako mm, vlády na celosvětové úrovni se, myslím, dopracujeme eh, podobného eh, konceptu, jako je eh, plán BEPS, anti-BEPS OECD. Takže uvidíme, jak se tady vyvine tato druhá zpráva našeho výboru. Ale myslím, že je důležité, abychom v ní zohlednili všechny um, ty aspekty, které popisují současnou situaci, byť se na nich neschodneme všechny, všichni. A druhá věc, eh, od eh, zveřejnění panamských dokumentů, myslím, eh, vznikla taková nová dynamika. Myslím, že jasně pocitujeme, alespoň v některých zemích a vládách, proběhl londýnský summit a v rámci eh, summitu některé země ohlásily, že například u otázky skutečného vlastnictví, což je téma velice citlivé, ať už teď hovoříme o fiktivních firmách či nadacích, eh, že by chtěli schválit eh, legislativu, která by stanovila povinnost zveřejňovat informace týkající se takovýchto Eh, firem a jejich eh, skutečných eh, vlastnických struktur. Já si myslím, že takto vzniklá dynamika by se měla využít. Živí ještě další skandály, které se objevují a měli bychom toho využít při hledání dobrých řešení. My neusilujeme o to poškodit firmy a jejich konkurenceschopnost, ale chceme zajistit rovná pravidla hry a daňovou spravedlnost jak v rámci Evropské unie, tak za jejími hranicemi. A další aktuální příklad v Paříži právě ehm, nyní, a říkal jsem to na začátku, eh, několik desítek daňových ehm, kontrolorů eh, teď prohledává eh, ústředí Google a v rámci neohlášené eh, inspekce a účetnictví. a to je um, součástí provádění naší daňové legislativy. Takže vidíme, že konkrétní kroky se skutečně um, provádějí a je potřeba, aby i, aby i my by, uh, bychom tomu, do, k tomu přispěli. Tak pokud jde o náš časový plán, tak eh, jsme se dohodli, že proběhne ještě několik zasedání mezi zpravodaji a stínovými zpravodaji. Takže k těmto schůzkám dojde, máte to vše ve svých složkách, bude to zřejmě 2. Eh, června, 6. června ve Štrasburku, 13. června, možná také 15. června. Termín pro pozměňovací návrhy byl prodloužen a to na 31. května, což vám dává eh, týden navíc. Bude to ve 12 hodin eh, v poledne. Já jsem se snažil vyhovět žádosti koordinátorů o mm, prodloužení eh, doby přístupu k dokumentům. Eh, v čítárně. Poprosíme také o to, aby byly zpřístupněny všechny dokumenty a ve výboru tak se budeme o zprávě hlasovat 21. června. To je totiž datum, které vyhovuje oběma zpravodajům a pak půjde zpráva na plenárku. Takže eh, je v podstatě půl páté, takže na dvě minutky přerušíme zasedání, abychom mohli přizvat eh, paní předsedkyni McEwen a vystupující